Dear colleagues. Vážení kolegové, je na čase začít, už taky proto, že budeme projednávat velmi důležitý bod. Jak víte, nemáme taky na to ani moc času. Takže především vítám komisaře Andrukajdise v tomto výboru Evropská komise přijala dlouze očekávaný návrh kritérií eh, pro eh, určování endokrinních disruptorů eh, v, v rámci biocídních a rostlinolékařských produktů. A dlouho jsme tato kritéria očekávali v souvislosti s ochranou lidského a e, zdraví a zdraví zvířat. Takže já vítám pana komisaře a, a e, budeme nám tedy seznamovat s tím uvedeným návrhem a e, s podrobnostmi návrhu v souvislosti e, s dalšími kroky. Takže já vám děkuji, pane komisaři, že jste přišel mezi nás a dávám vám rovnou slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, minulý týden Evropský parlament přijal eh, mm, rezoluci, která apeluje na komisi, aby splnila svou povinnost a předložila vědecká kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů. Takže je mi potěšením, že vás mohu s těmi kritérii seznámit ještě před letní přestávkou, ehm, tak jak jsem slíbil. Komise předložila vědecká kritéria pro identifikaci těchto disruptorů v souvislosti s ochranou rostlin a biocidních výrobků a legislativy, která se jich týká. To znamená v kontextu legislativy jednak ochrany eh, rostlin, jednak biocidních produktů. A tato vědecká kritéria eh, vychází z široce přijatou eh, definicí endokrinních disruptorů. Tato definice uvádí, že chemické látky jsou endokrinním disruptorem tehdy, když za prvé způsobují nepříznivý vliv a za druhé tento vliv je zapříčiněný endokrinním účinkem. Eh, oba návrhy eh, v rámci komitologie se eh, týkají nejenom vědeckých kritérií, ale také specifikují, jakým způsobem by měla být identifikace endokrinního disruptoru realizovaná. Tato identifikace plně bere v potaz veškeré vědecké důkazy existující a vychází tedy v tom svém přístupu z váhy důkazů a vytváří eh, systematický přeskum. My jsme tady Ehm, před rokem říkali, že jsme přistupovali eh, jaksi umírněním způsobem k tomu, že bychom eh, brali v potaz eh, přiměřeným způsobem tedy a na, v případě pochybnosti, že bychom jednali. To znamená, jedná se o bezřetnostní přístup. Komise také přijala sdělení o endokrinních disruptorech, který představuje přehled celého regulačního kontextu. Jak dobře víte, Několik legislativních dokumentů eh, se týká endokrinních disruptorů, je to nařízení od d, eh, směrnice o d, kosmetických výrobcích, REACH a podobně. A to se vy, eh, vyžádalo podrobnou studii a komise toto hodnocení, že, nebo tedy toto, to, to, tato studie byla kritizována některými Eh, výbory a eh, to eh, bylo celkem oprávněné, ale bylo to nutné proto, aby komise mohla přijmout zodpovědně rozhodnutí v této citlivé oblasti. Evropský parlament i členské státy také budou mít užitek z té práce. Předjímám otázku, která určitě zazní, tak chci zopakovat, že rozhodnutí komise vychází z vědeckých poznatků, a nikoli ze sociálně-ekonomických ohledů. Náš dokument byl uveřejněný na webových stránkách komise tak, aby byla zajištěna maximální transparentnost. Evropská legislativa o pesticidech a biocidech je nejstriktnější a nejochranější ve světě, vychází z hodnocení, ze studií, eh, eh, vědeckých studií a eh, je a a e, jak si parlament v tom sehrál významnou roli. To znamená, určitá látka je zhodnocena e, jako disruptor jedině, jestliže e, odborníci členských zemí to prokázali a látky způsobují nepřijatelné dopady na zdraví lidí, zvířat nebo životní prostředí. Opatření ve stávající legislativě byla přijata před několika lety s dočasnými kritérii v době, kdy nebylo možno vědecky eh, mm, definovat tyto disruptory. Diskuse na toto téma pokračovala v plynulých letech mezi vědci, jakož i mezi politiky. Osobně jsem se setkal s vědci z různých oborů, především proto, že každá oblast o tom hovoří jinak a funguje v rámci jiné logiky a to všechno dohromady pomáhá eh, v porozumění vyšetřování. A díky našemu společnému úsilí a otevřeně diskuzi vědecký konsenzus první tohoto druhu podepsalo 23 mezinárodních vědců eh, a, a plně se shodli. Tento koncenzus jsme tedy vzali v potaz při formulování kritérií, které jsme předložili. Kromě toho navrhujeme také aktualizaci, eh, jakmile eh, v oblasti výjimek mm, pro rostlinolékařské látky, e, tak aby se nejlépe využily vědecké poznatky e, v souvislosti s vystavením a riziky i s informacemi o vystavení a o rizicích. E, chtěl bych, aby komise rozhodla o výjimce na základě všech důkazů, že samotné vystavení té látce nestačí e, pro zhodnocení míry obav vyplývajících z dané látky. Pane předsedo, vážené dámy a pánové, e, další možnosti jako E, cesty k definování kritérií jsme taky brali v potaz. E, jedná se o různé názory e, vědců z členských států a některých subjektů a některé tyto poznatky jsou jako doplňující jako třeba vědecké měření schopnosti látky vytvářet nežádoucí účinky. Dále pak je třeba, tam byl návrh na hodnocení různých kategorií tak, aby byla naplněna definice. Komise ovšem nezvolila tyto cesty mm, a to z následujících důvodů. Jednak Eh, vědecký koncensus, který já jsem už zmínil před chvílí, poukazuje na to, že potence by neměla být součástí vědecké identifikace endokrinního disruptoru. Potence by měla být svýš brána v potaz při hodnocení rizika, eh, jaké daný disruptor představuje. A jestliže takže eh, potence nemůže být brána v potaz jako kritérium. Co se týče kategorií, komise se nedomnívá, že vytvoření různých kategorií toho, co by eh, eh, disruptory mohly být, protože je třeba jasně říci, co je, co skutečně je endokrinní disruptor a ne o tom, co by mohlo být. A kromě toho užití kategorií v kontextu pesticidů a nařízení o pesticidech a e, a biocidních produkcích by e, e, nebylo příhodné, protože ta legislativa, o které hlasoval parlament, nedává nástroj pro řešení možných případných nebo podezíraných endokrinních disruptorů. A vedlo by to k právní nejistotě a ke zmatku, aniž by to mělo nějaký přínos pro ochranu zdraví a životního prostředí. Co se týče alternativy Eh, ponechat stávající dočasná kritéria v té existující legislativě jsme odsunuli, protože to není eh, odpovídající cíli. Kritéria, která komise včera předložila, vychází z definice eh, VHO, je to vědecké, odpovídá to cíli a může garantovat vysokou míru ochrany lidského zdraví a životního prostředí v rámci, a některá ta ustanovení nařízení o ochraně eh, rostlin a eh, tak dále bude zachována, a, protože eh, akt v, delego, v, pra, v přenesené pravomoci o biocidních prostředcích projedná vědecká skupina a poté o tom rozhodne komise a o, bioci, o biocidním nařízením bude jednat stálá komise a eh, ta definice bude předmětem eh, hodnocení v parlamentu a vaše přispění bude klíčové. Doufám, že se můžeme spolehnout na to, eh, že toto bude znamenat významný krok pro ochranu zdraví a životního prostředí a bude to významné z pohledu chemické legislativy Evropské unie a bude také příkladem pro třetí země v takovém případě totiž Evropská unie bude první ve světě, kdo stanoví kritéria eh, toho, co je endokrinní disruptor, takže bychom se stali eh, pioníry v této významné oblasti. Požádal eh, jsem EKA i EFSA, aby okamžitě začali hodnotit jednotlivé látky, proto aby mohlo nastat implementace nových kritérií bezodkladně, jakmile budou přijata. Děkuji vám za pozornost. Vím, že máte otázky. Rád bych upozornil na jednu důležitou otázku, která zazněla třeba včera ze strany Pavla Poce. Pavel Poce se ptal, proč navrhujeme kritéria, která berou v potaz pouze lidské zdraví. To znamená, že jenom některé látky nebo vůbec budou identifikovány jako endokrinní disruptory, což není v souladu s definicí VHO. Takže já bych chtěl vysvětlit určité nedorozumění. My navrhujeme kritéria pro lidské zdraví a životní prostředí. To je zcela jasně v obou těch eh, návrzích uvedeno. V aktu přenesené pravomoci k biocidních eh, látkách je sekce A pro lidské zdraví a sekce B pro necílené organismy. A podobná struktura je i v systému PRAK u rastlinolékařských produktů a je potřeba vyjasnit, že implementace kritérií vyžaduje eh, vzít v potaz všechny vědecké informace, které se týkají obou oblastí, ať už se mluvím o pesticidech nebo biocidech. Hovoří se prostě o životním prostředí, absolutně ale v životním prostředí je i lidské zdraví, ale i zvířecí zdraví. A jak jedna otázka se týkala navržených kritérií, které berou v potaz pouze prokázané dopady. Takže jenom některé látky, jestli vůbec, budou identifikovány. A jestli tedy používáte eh, evropskou populaci jako pokusné králíky, to byla otázka, kterou jsem dostal na Twitteru. Eh, je to nedorozumění. My E, ne, my se neomezujeme na známé dopady, ale na všechny údaje, které jsou relevantní jako důkaz, které, jak, které mají váhu, e, mají váhu e, při prokazování e, a bereme v potaz všechny vědecké důkazy, včetně veterinárních studií, in vitro studií a e, studií endokrinních disruptorů a chceme, aby, e, a, a, e, aby celá vědecká literatura byla brána v potaz a chceme jak si jít cestou váhy vědeckých důkazů v rámci principu obezřetnosti Eh, aby tam byla patrná otevřenost, aby se sledovalo, jaké nové důkazy se objeví na stole. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám a máme dlouhý seznam přihlášených eh, řečníků a začnu hned zástupci politických skupin a vyzývám je ke stručnosti, protože dnes nemáme mnoho času a začínáme François Grostet, EPP. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkujeme, že jste přišel mezi nás. Já jsem na jednu stranu uklidněna a na druhou stranu mám stále obavy, protože eh, je dobře, že jste publikovali ta kritéria, eh, odpovídají víceméně definici disruptorů VHO, E, což je předmětem širokého vědeckého koncenzu, takže to je dobrý základ. Ale moje obavy přetrvávají, protože se mi zdá, že v těch kritériích je stále velký nedostatek což by mohlo ohrozit vlastně celý cíl této legislativy. Moje obava se týká především systému výjimek na základě expozice a rizika. Jestli jsem to dobře pochopila, když jsem četla ten váš dokument, látka je, může být identifikovaná jako endokrinní disruptor, ale může být předmětem výjimky v rámci nařízení biocidních látek z důvodu toho, že to riziko je, je zanedbatelné. A kromě toho e, to nebere bere v potaz eh, ten koktejlový efekt a na druhou stranu eh, na, e, e, ne, nepřiznává, že nahrazuje vlastně stávající systém systémem na základě rizik. A na straně 8 vysvětlujete, že se nespochybňuje e, princip disruptorů na základě hodnocení nebezpečí, tak jak je v biocidním nařízení, ale když zavedete ten systém výjimek na základě analýzy rizik, tak se mi zdá, že tam je problém. Kromě toho od strany 5 Eh, vlastně vylučujete systém kategorií, který bych považovala za užitečný. Na straně 6 je nám řečeno, že je těžké definovat bezpečné Prahy expozice e, disruptorům, ale přitom se mají vydávat výjimky na základě zanedbatelného rizika, takže tam je rozpor. A zase na té stejné stránce o, o, e, rušíte nebo ne, nepřipouštíte eh, e, e, tu, e, určitou Eh, eh, cestu eh, jaksi vážení toho rizika, ale přitom na druhé straně to, to umožňujete. Takže se mi zdá, že jste to vlastně úplně nerozhodli, že jste na půl cesty a že to bude zase složité a nebude to dostatečně chránit zdraví našich občanů a životní prostředí. Děkuji, Pavel Pot. Uh, děkuji, pane předsedo, a děkuji také, pane panu komisařovi za eh, předložení kritérií, jak jste slíbil před eh, letními prázdninami. A děkuji také za eh, reakce na některé podněty z mé strany. Já jsem stále ještě poněkud frustrovaný, že mm, komise předkládá pouze interní kritéria. Byť jste řekl, že předložíte i předběžná kritéria pro jiné legislativní akty a jsou to eh, spíš eh, vertikální místo horizontálních eh, kritérií. Já jsem byl zejména překvapen jedním prohlášením ve shrnutí komise na straně 7. Cituji, stanovení kritérií k určení, co je a co není eh, endokrinní disruptor za účelem ochrany rostlin a nikoli rozhodovat, jak eh, regulovat rostliny. To bylo pro mě překvapením, protože když jsem četl vaše předchozí dokumenty a dokumenty parlamentu, tak eh, naším záměrem bylo regulovat endokrinní disruptory, tak jsem překvapen, že to nyní není účelem komise. Dnes chci se zmínit pouze o některých eh, starostech. Vy jste hovořil o eh, eh, jemných úpravách ve změní a po mém soudu jsou to ale zásadní změny ve srovnání se stávajícím textu příloha 2 nařízení o ochraně rostlin. Například pokud jde o to, o výraz nepříznivý účinek to není identifikováno jako endokrinní disruptor. Další starost mi činí ta část komisního návrhu, kde se mění výraz eh, zanedbatelná expozice k zanedbatelnému riziku. Dále mm, eh, přístup založený na eh, riziku a nikoli hazard-based approach. To jsem myslel, že je standardem komise. A jak e, odůvodníte tyto změny? Změny, které již byly schváleny, nebo změny textu schváleného již parlamentem a e, radou? A je to také e, zakotveno ve výroku Evropského soudního dvora. Komise není oprávněna měnit regulatorní vazby v souladu s článkem 200 90 evropské smlouvy. Nevím, do jaké míry je to v souladu se smlouvou, rád bych slyšel vaše stanovisko k tomu. A za druhé, je-li tomu tak, že jste z nějakého důvodu, jemuž nerozumím, zvolil eh, změnu z hazard-based approach na risk-based approach, jak to může prospět eh, ochraně zdraví evropských občanů a ochraně spotřebitelů, pokud jde o endokrinní destruktoru, protože u jiných látek geno, toxínů a tak dále. Stále ještě zachováváme ten eh, eh, výraz hazard-based approach, ale vy jste nyní ve vztahu k endokrinním disruptorům eh, zvolili výraz risk-based approach. Děkuji. Judy Garland má slovo. Děkuji vám a děkuji panu komisaři. Myslím, že se budete domnívat, že některé lidi v některých okamžicích uspokojíte, jiné nikoli tak to chodí. Já velmi vítám vaši eh, definici, která je v souladu s definicí VHO. Ukazuje to určitou konzistentnost mezinárodními standardy a to je důležité. Také vítám zaměření eh, na eh, příčinu vztahu mezi nepříznivými účinky a endokrinními disruptory. To je podle mě zásadní rozlišující okamžik nebo moment. Ano, tyto látky musí být odlišeny od jiných látek, které nejsou eh, charakterizovány jako endokrinní disruptory. A eh, jsem ráda, že jste se rozhodl eh, nevytvořit kategorii podezřelých endokrinních disruptorů. To by nepřispělo k tomu regulatornímu rámci. A také vítám, že nepříznivé účinky, nejsou považovány za eh, důležité pro eh, identifikaci endokrinních disruptorů. A také vítám zaměření na vědecké důkazy a na aplikaci um, um, váhy eh, důkazů a eh, zajistí to také vysokou úroveň ochrany tam, kde je to nejvíc zapotřebí. To vše je na mém seznamu pozitivních aspektů, ale mám ještě několik problémů. Jsem poměrně zklamána, že kritéria se musí spoléhat na biologické věrohodnosti a kauzalitě spíše než na eh, důkazech, nezvratných důkazech. Vy uvádíte, že jednoznačný průkaz je vždy občas obtížná věc, ale to přece neznamená, že bychom eh, se o to neměli snažit. Biologická věrohodnost, eh, o tom ještě budeme asi dlouho hovořit eh, ve vztahu k určitým látkám, takže to situaci neusnadňuje. A vím, že Máme ještě určité znalostní mezery v této oblasti a potrvá dlouho, než je zaplníme, takže budoucnosti budeme asi nařízení ještě upravovat. Pokud jde o riziko eh, poškození, vy hovoříte o tom, že potence by neměla být zvažována eh, v souladu eh, s endokrinními disruptory. Legislativní rámec eh, je údajně kompletní a není tam eh, už eh, místo pro citovaná hodnocení rizika, pouze v podobě výjimek. Já mám jiný opačný názor jako paní Grosted. Myslím, že hodnocení rizika by mělo být součástí legislativy. Výjimky by z povahy věci by měly být výjimkami. Takže mm, my místo toho, abychom rizikové hodnocení systematicky aplikovali, považujeme to spíše za výjimky, ale já se omávám, že jich bude velmi mnoho a skončí to potom eh, vlastně v podobě eh, špatného nařízení protože převahu budou mít výjimky a e, přitom ale e, by to mělo být spíše systémově zahrnuto do e, textu nařízení. Děkuji. Děkuji paní Azekamp. Dank u wel. Commissaris, vorige... Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Minulý týden Evropský parlament poskytl komisi poslední příležitost pro to, aby dodržela své závazky. Máte za úkol chránit životní prostředí proti těmto škodlivým látkám. Kritéria, která se opírají o riziko, tedy ten hazard-based přístup, přichází o tři roky příliš pozdě. Po třech letech se opět opíráte o riziko-based kritéria, která jsou přechodná. A přitom je momentálně k dispozici již dostatek studií, které prokazují, že i nízká expozice dokáže negativně ovlivnit lidský, zejména dětský hormonální systém. Ty kritéria, které jste představili vy, se opírají o ekonomické důvody a nehájí lidské zdraví. Tímto přístupem vlastně stěžujete eh, dokazování a porušujete zásadu obezřetnosti, což má negativní dopady nejenom na zdraví, ale nese to sebou i další závažné důsledky. Neboť existuje mnoho dalších vědeckých studií, které ukazují i jiná další rizika nepohráváte si pouze s naším parlamentem, ale také s naším vlastním zdravím. A dobře víte, že parlament tento návrh v této podobě přijmout nemůže. Milí kolegové, nesmíme hrát s komisí i nadále tuto hru. Komisi odsoudil jak parlament, tak Evropský soudní dvůr a nyní je na čase, abychom vynesli nad komisí konečný rozsudek a to může vzejít pouze od nás z parlamentu. Děkuji. Pan Eichaut, děkuji pane předsedo, děkuji pane komisaři za vysvětlení toho, co hodláte eh, podnikat. Řekl jste, že eh, panuje mnoho nedorozumění. Já jsem sledovala včera tiskovou konferenci a tam eh, padlo několik zásadních otázek eh, ze strany novinářů o tom, proč testování eh, na zvířatech eh, je tak restriktivně uplatňováno. vy jste třikrát řekl, že na to neodpovíte. Možná by pomohlo, kdybyste řekl, že to jsou velmi politické otázky a že se jim nemůže to, nemůžete vyhnout tím, že řeknete, že to jsou příliš odborné otázky. Já myslím, že máme mnoho kritických námitek, ale i několik zásadních problémů. Jeden k obsahu a jeden k tomu, co smíte jako komise eh, dělat eh, z hlediska legislativní činnosti. Za prvé k obsahu. To, co děláte, když musíme prokázat, co je endokrinní disruptor, vy v návrhu konstatujete, že to musí mít známý účinek, že způsobuje eh, neblahý eh, vliv nebo účinek na lidské zdraví. Známý eh, neblahý nebo nepříznivý účinek. To je ale známe omezení toho, co je běžné v legislativě. Ano, protože v kategorii 1a v chemické legislativě, legislativě o chemikálích, tam je něco něco známého, ale pak je tam kategorie 1b, to je předpokládaný vztah založený na důkazech na, z testu na zvířatech. A tady hovoříte pouze, když je to relevantní, když je to prokázáno jako relevantní i e, jako e, nepříznivý účinek na lidi. A to je omezení. Můžete říci, ne, ale vy máte rád vědce. Já mohu citovat, jak vědci e, reagují na tento návrh. Endokrinní společnost, která je největší globální členská společnost zastupující lékaře a oni konstatují, že regulační kritéria komise jsou příliš přísná, aby účinně chránila veřejnost před endokrinním disruptory. Je-li toto reakce vědecké eh, obce, tak myslím, že komise bude mít problém. Můžete říct si ne, ale pak musíte odpovědět, proč je tato společnost hm, se mílí a proč úmyslně omezuje snižujete rozsah definice endokrinních disruptorů. Tolik obsahu. Za druhé, k postupu komise může měnit pouze stávající nařízení, schválené nařízení, jestliže jde o e, vědecký anebo odborný důkaz. Proto vy měníte přílohu e, například z unless the exposure to humans unless to risk to humans je nová eh, verze, takže z expozice to měníte na riziko. Vy to děláte, vy to činíte a tam se jedná o politické rozhodnutí. Nemá to nic společného s vědeckým nebo odborným důvodem. Vyměníte stávající nařízení z politického důvodu a to je nedovolené, je to nepřijatelné a za tímto účelem potřebujeme spolu legislativu a rada a, parlament, rada a komise to sama nemůže učinit. My budeme proti tomu vznášet námitku. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. Nyní má slovo paní Dornan. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také, pane komisaři, za vaše vysvětlení. Ve sdělení předseda Juncker eh, vyjádřil potěšení, že Evropská unie eh, první definuje vědecká kritéria v rámci legislativy zaměřené na endokrinní disruptory ale přece jenom trochu rychle zapomíná, že tato definice vyplynula nebo následuje po odsouzení komise soudním dvorem v prosinci 2015, protože tu definici nepřijala včas. Teď jsou konečně definice vydané, vycházejí z rozhodnutí VHO, což je rozhodně e, spolehlivý základ, nehovoří o potenci, která e, stanovuje, e, která by vyžadovala stanovení Prahu jak víme, ale derogace nebo ty výjimky vyžadují přístup na základě rizika a především expozice obyvatelstva, čili musí se udělat hodnocení rizik před přijetím jakékoliv legislativy k určité látce. To znamená, že, jsme, eh, že, že budeme zase čekat a čekat, než eh, se dostaneme nějaké, k nějaké ochraně. VHO tuto definici eh, publikovalo už před 14 lety, takže že je tak nutné udělat dělat studii dopadu, vlastně mělo za cíl jenom zdržovat a uspokojit stále stejnou lobby. Komise konečně pověřila EFSA a Evropskou legislativu pro chemické látky, aby zhodnotili určité látky, které by, jsou podezřelé, že by mohly být disruptory na základě kritérií předložených včera. Ale připomeňme, že EFSA glyfosát považuje za nekarcinogenní v rozporu s názorem cirku, který podlehá VHO. Takže já mám dvě otázky na vás, pane komisaři. E, příště Eh, až eh, vznikne kontroverze mezi e, EFSA a VHO, kterým názorem se budete řídit. Za druhé, jestliže princip obezřetnosti bude, má při, mít přednost, jak říkáte, tak členské státy, které jsou nejopatrnější, které budou chtít zakázat některé látky, budou tak moci učinit bez problému a bez rizika, že budou e, žalovaná za překážky na vnitřním trhu? Děkuji. Děkuji vám, pan Parňo. Pane komisaři, především vás chci pozdravit a děkuji, že jste přišel eh, mezi nás. Myslím si, že to je premiéra, že máme takovouto eh, výměnu názoru 24 hodin po prezentaci, kterou jste učinil eh, v rámci kolegy a komisařů. A tak to je třeba zdůraznit. Ten legislativní balíček, který je navržený, obsahuje celou řadu předností, které musíme taky zdůraznit, a také celou řadu věcí, které, myslím, musíme společně projednat, aby se to zlepšilo. K těm čtyřem scénářům, které v té vaší cestovní mapě figurují ze 17. června 2014. Vy jste si zvolili scénář 2, který vychází z definice VHO a e, Mezinárodního programu e, e, pro bezpečnost chemických látek pro Eh, zakazování nebo povolování eh, eh, hormonálních disruptorů. Ten postup, který vy navrhujete nebo jste si zvolili, ovšem nebere v potaz dal určité lákytky, jak si to přeje odvětví a to my vítáme, tedy to vaše rozhodnutí. Nicméně, hm, Někteří litujeme toho, že jste vyloučili odkaz na kategorizaci eh, dané látky, protože klasifikovat látky různě jako aktivní nebo podezřelé nebo prokázané disruptory, to by představovalo skutečný pokrok, jak to zdůrazňuje celá řada endokrinologů. Protože to potenciální nebezpečí u určité látky nelze vyloučit a takže eh, to, co vy máte v té definici, kterou vy jste eh, vytvořili na základě toho scénáře číslo 2, tak takové podezření nemůžeme eh, takto vyloučit a proto, proto náš návrh. V sedmém rámcovém eh, programu 2014-2020 mm, se komise zavázala předložit horizontální kritéria klasifikace disrupt, eh, endokrinních disruptorů a legislativní balíček, který vy teď eh, předkládáte, měl mít dopad na veškerou legislativu, která souvisí s endokrinními disruptory připomeňme, jak jste také ostatně vyřekl, že se nacházejí všude kolem nás pesticidy, kosmetiky, balení, dětské hračky i některé, některá léčiva. Takže jsme si vědomi tomu odporu, kterému jste museli čelit v rámci kolegia komisařů k této otázce, ale domníváme se, nebo je nám líto, že vaše pozice nezvítězila nad um, pozicemi komisařů, kteří mají větší e, starost o ekonomické dopady této klasifikace než o e, jejich zdravotní a ekologické dopady. Takže tady bychom vám také mohli pomoci při přeskumu tohoto legislativního balíčku proto, abychom se mohli dostat dál, tak jak vy jste si přál na začátku v rámci té eh, prohloubené klasifikace, tak aby bylo možno lépe vzít potaz zdravotní a ekologické dopady endokrinních disruptorů. Thank you very much, Miss Konečná. Děkuji, paní Konečná. Děkuji. Eh, především i mě dovolte poděkovat panu komisaři, že si na nás udělal čas v tak krátkém čase poté, co eh, včera na tiskové konferenci ten návrh představil. Nicméně k té tiskové konferenci já se chci vrátit, protože, pane komisaři, vy jste včera novinářům tvrdil, že komise použila druhou variantu definice od VHO, nicméně to prostě není pravda, protože tato druhá varianta neobsahuje požadavek na jasně prokázaný nepříznivý vliv na lidské zdraví a tím pádem prostě otáčíme princip předběžné opatrnosti, který byl po mnoho let signifikantním prvkem evropské legislativy a jedním z hlavních výdobytků ochrany lidského zdraví v Evropské unii. Prostě dle vašeho návrhu se podle našeho názoru přikláníte spíše k principu hazardu. A to přece není možné a porušuje to základní principy řádné legislativy. Já jsem osobně schopná pochopit systém hodnocení založený na síle a přesvědčivosti vědeckých zjištění, ale všichni víme, jak to v současné komisi a jejich agenturách chodí. Jenom když si vezmeme studii EFSA o hodnocení glyfosátu. Už od minulého podzimu se v rámci tohoto výboru bez úspěchu snažíme domoci vědeckých studií, na základě kterých byl glyfosát posouzen a vy nám tady tvrdíte, že se pesticidy budou zakazovat pouze, pokud se prokáže jejich jasná škodlivost pro lidské zdraví. To by prostě za současné situace znamenalo to, neznamenalo ani to, co předpokládají média, tedy že zakážete pět až šest pesticidů. Prostě my nemáme důvěru v vaše agentury, protože se následně vždy ukáže, že použité studie navíc poskytují velmi často sami výrobci a zainteresovaný průmysl. A stejnou chybu chceme udělat v tomto případě. A nám prostě vadí to, že vy jste tři roky de facto připravovali návrh, který neobsahuje přesný soubor vědeckých kritérií, které jsou vhodná pro účel regulatorního rozhodnutí a já se nemůžu nic jiného než ptát a není to jen vaše vina. To, já vás toho nechci vinit, protože vy jste na komisi rok a půl. Ale vaši úředníci výs, eh, nebo výsledek práce vašich úředníků je to, že jste nám předložili něco, co se domnívám, že se záhy odstne znovu u Evropského soudu a my znovu budeme muset řešit stejný problém, jaký jsme tady měli v předchozích třech letech. Já musím říct, že je to pro mě zklamání. Thank you very much, Miss uh, Schaldemose. Ja, tak for det. Děkuji vám. Už mnohé bylo řečeno a proto se pokusím místo toho položit zcela přesné otázky. To, co uvedla komise. Ano, tady jde zejména o pesticidní a biocidní produkty, ale jde také o to, že tato kategorizace endokrinních uh, škodlivých vlastností platí, nebo by měly platit i horizontálně pro jiné oblasti, kdy mohou spotřebitelé očekávat, že eh, se to bude vztahovat i na látky, které docházejí do kontaktu s potravinami, že kdy to bude konečně všechno regulováno, aby se spotřebitelé cítili bezpeční, kdy eh, můžou eh, spotřebitelé očekávat skutečný eh, rozdíl. A pak to, že to musí či nemusí být dokázáno, že je láska, pardon, látka endokrině škodlivá či nikoliv. Tak dánští vědci na základě testů na zvířatech k tomu vypracovali velmi přesná kritéria a ta se vztahují také na lidi. Například fluor fluorované látky, eh, které docházejí do kontaktu s potravinami. Eh, by měly být předmětem regulace. Například, kolik těchto fluorovaných látek mohou vést ke spontánnímu um, přerušení těhotenství kdy bude k tomu existovat konkrétní regulace, aby se to dalo eh, přesně stanovit, abychom věděli, jaké množství může být pro člověka škodlivé. To jsou přesně aspekty, na které se musíme zaměřit. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Děkuji že eh, projevujete ochotu k dialogu s, ta, s námi. Já vycházím z toho, co již uvedl pan Eckhart a další. Chci bych, chtěl bych zúraznit to, co řekl pan Eckhart a další. Myslím si, že poté o tom se zde hovoří, což je dobré. Není to ovšem překvapivé, protože již od roku 2013 máme v parlamentu, či vedeme v parlamentu rozpravu o této věci v souvislosti s jednou zprávou. Další pozitivní věc je to, že neuvádíte socioekonomická kritéria, ale i to, to je něco, co není nic překvapivého, neboť Evropský parlament již dávno zastává tento postoj a nařízení z roku 2015 vás zavazuje, takže jste nemohla ani jednat jinak. Nyní se krátce, abych se vrátil k tomu, co řekla endokrinní společnost, což je organizace vynikajících odborníků, vědců, kteří byli zklamáni a řekli, že kritéria, která navrhujete, nepovedou k tomu, že bude moci vzniknout skutečná ochrana lidí a zvířat. Říkají, že tato kritéria v konečném důsledku zajistí pouze to, že tyto látky budou ještě méně regulovány a toto celé v kontextu, kdy víte, že ty ekonomické náklady při poškození zdraví jsou obrovské. Podle odhadu je to až 163 miliard eur. Vy jste měli tedy ty čtyři obce, jedna z čtyři, pokud vím. Eh, došlo k nějakému hodnocení toho, kolik disruptorních látek ta či ona obce pokryje? Nyní jste tedy zvolili obci číslo dvě, kde říkáte, že to je v podstatě ta varianta VHO, tedy trochu pozměněná podoba toho, co říká VHO. A vy jste tedy ten zvolil přístup, který se opírá o riziko, Ovšem my nevíme vlastně, v čem váš konkrétní přístup vlastně spočívá. A zda povede k tomu, aby respektive kolik endokrinních disruptorů nakonec spadá pod tu definici, kterou jste zvolili. Víte to, nebo budete schopen to zjistit? A ještě bych chtěla podpořit Base Eichhauta. Skutečnost, že vlastně volíte přístup, eh, který se, opí, který se opírá o riziko, není v souladu s legislativou, překračujete své pravomoce. Měl byste jít cestou spolurozhodování, změnou primární legislativy. Jak reagujete na tuto mou výčetku, prosím? Děkuji. Děkuji, pan Kaputo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři za to, že dnes přišel na schůzi našeho výboru. A děkuji, že jste dodržel svůj slib, že nám kritéria představíte ještě před letní přestávkou. Ale to, co jste zveřejnil včera, ve mně vyvolává jisté obavy. Komise zvolila velmi restriktivní definici pro pojem endokrinních disruptorů. Předložili jste věci, které se tedy opírají o přístup VHO, i když zároveň tvrdíte, že je třeba dokázat, že existuje kauzální vztah mezi negativním dopadem na zdraví a endokrinním působením k té konkrétní látky. Že je třeba mít jasné vědecké důkazy, což je ovšem velice obtížné. A vy volíte zcela rigidní přístup BHO je konkrétnější. Ta říká, že endokrinní disruptory jsou ty látky, které mění endokrinní funkce lidského těla. A vy volíte tedy vědecká kritéria, takže vůbec nevíme, kolik látek eh, tak to budete schopni zakázat. VHO takto uvádí asi 800 substancí a já mám pocit, že vy dojdete maximálně k poštu 26 látek. Takže tady skutečně mám velké poby, obavy z toho, zda skutečně budete schopni nás uklidnit, co se týče působení eh, předpisu, který předkládáte, jeho účinnosti. Doposud jako endo, klidní disruptory platili látky, které, kterým, byl prokázáno, kterým bylo prokázáno možné negativní působení na lidské tělo. A tady tedy děláme krok zpět, protože potenciální nebezpečné látky tam pod to již spadat nebudou. Pak tady existují dvě různá, dvě různé kategorie rizik. Pravděpodobně vám bude jistě blahopřát eh, pesticidní lobby, neboť pro pesticidy se tady otevírá obrovská šedá zóna, která lobby poskytne možnost pokrýt téměř vše glyfosáty a další látky. Prosili jste parlament, aby vás podpořil v tom, abychom v této věci mohli být pionýry. Nemáte pocit, pane komisaři, že náš úkol by byl lehčí, kdybyste včera na komisi přijali něco ambicioznějšího a jako princip si zvolili zásadu obezřetnosti, neboť naším hlavním cílem přeci musí být ochrana lidského zdraví nezávisle na ekonomických zájmech. Děkuji. Děkuji a nyní, pane komisaři, máte slovo, abyste odpověděl. Děkuji, kolegové. Jsem velice spokojen, skutečně velice spokojen. Ukazuje to, že jsme na správné cestě. Některým se nelíbí jedno, jiným druhé, třetím třetí. A úvodem několik bolestných věd. Paní Hasenkamp řekla, prosím, nezahrávejte si se zdravím lidí. Já nejsem doktor Mengele. Já jsem eh, doktor Vitadis Andriukaitis a nikdy, nikdy si nezahrávám se zdravím lidí. Prosím, nepoužívejte tyto argumenty, protože je to absolutně, absolutně nesprávné a není možné mít eh, takovéto morální debaty. Nejsem doktor Mengele, ještě jednou opakuji. Ano, jsem eh, lékař a vím, ano, jak je obtížné Eh, zacházet s klinickými diagnozami, s různými rozdíly. Vy uvádíte společnost pro endokrinní medicínu. Já se chci opírat o výpovědi vědců, protože já nejsem soudcem pro e, vědu a vy také ne. Endokrinní společnost má jeden názor, ano, já e, jej e, respektuji a toxikologická společnost má zase jiný názor, které, který musím respektovat. Vy jste zmínil různé problémy. Právní prostředí to není moje kompetence, ale minulý parlament, minulá rada o tom rozhodovala. Existují různé přístupy, e, různé zákony, různé požadavky. My hovoříme o identifikaci hazardu, posuzování hazardu, charakterizaci hazardu. Dále hovoříme o charakterizaci rizika, řízení rizika, posuzování rizika a e, nedobrém řízení. Evropský parlament i Evropská komise jsou e, rizikoví manažeři. Všichni máme odpovědnost za řízení e, rizik není to e, nějaká hra mezi námi. E, my jsme na stejné lodi, protože na úrovni Evropské unie e, máme hned tři roviny řízení rizika. Evropský parlament, Evropská komise a členské státy jsou těmi úrovněmi či rovinami. My musíme jednat ve shodě, musíme uplatňovat komplexní přístup a postupovat společně, nejenom hrát hry. Jedna společnost říká to, jiná to. Já budu citovat citovat. Tato výpověď ukazuje, že zdroje eh, nejistot dnes existují mezi jednotlivými vědci. Expozice eh, často obtížně, jsou obtížně eh, rekonstruovatelné a Eh, účinky nízkých dávek jsou stále ještě předmětem debaty a konsenzus o těchto problémech eh, eh, sotva vznikne v blízké budoucnosti. Ano, my všichni čelíme i takovýmto vědeckým vypovědím. To není ode mě, od vás. Jsou to, je to 23 prominentních evropských vědců, kteří podepsali takovouto výpověď. Prosím, držte se těchto výpovědí a nejenom jedné nebo druhé, protože potřebujeme mít společný přístup. My jistě všichni víme, že přetrvávají nejistoty a nejasnosti v tomto velmi obtížném materiálu a tématu. Ano, víte dobře, že e, existují rozdíly nej, e, v názorech nejenom o identifikaci hazardu, protože e, musíme pochopit, že existují mnohé metodologie různé nástroje se používají a musí používat této komplikované otázce. Dovolte abych eh, začal eh, otázkou paní Grostet, která právě se ptala na přístup založený na hazardu, eh, pokud jde o nařízení o pesticidech a biocidech. Tam se nic nezměnilo v tomto přístupu. Podle těchto dvou nařízení, jestliže je látka identifikovaná jako endokrinní disruptor, tak bude zakázána. Pokud takže je to přísné nařízení. Mnozí vědci eh, zdůraznili, že je nutno eh, brát v potaz eh, všechny vědecké námitky, že je nutno charakterizovat riziko, posuzovat riziko a pouze krátkodobá expozice nestačí. Potřebujeme posouzení eh, celkového rizika a proto komise musí vše toto zohlednit, aby aktualizovala výjimku o pesticidech, aby komise mohla skutečně přijmout eh, informované rozhodnutí, pokud jde o uplatnění této výjimky. Řekl jsem, že 20 eh, renomovaných eh, vědců podepsalo tuto výpověď, že tetiž potence nemá být součástí vědecké identifikace nebo posuzování endokrinních disruptorů. Také řekli, že posouzení rizika endokrinních eh, disruptorů musí být komplexní. Musíme tedy vnímat celou tu komplexnost otázky kategorie předpokládaných eh, nebo podezíraných eh, škodlivých endokrinních disruptorů. Z hlediska eh, regulačního musíme jednat okamžitě na základě reálných kategorií. Kategorizace ale neprospěje ochraně zdraví a prostředí. Pouze to vytvoří šedou zónu bez eh, právních jistot pro regulátory a zúčastněné strany, protože neexistují pak žádné regulační důsledky pro kategorie endokrinních disruptorů v legislativě o pesticidech a biocidech. Mým mandátem je z eh, legislativy můj eh, mandát se týká nařízení a legislativy o pesticidech a biocidech. My všichni čelíme problémům, jak se posunout dál máme kosmetiku, máme materiály, které se dostávají do kontaktu s potravinami, máme směrnici o vodách, eh, máme mnoho dalších legislativních aktů. Jak se posunout vpřed? To není otázka na jeden den popis kritérií endokrinních disruptorů je dlouhodobá věc, pak musíme, věc, pak musíme mm, umět odhadnout dopady na nařízení o pesticidech a biocidech. Tlumočníci se omlouvají, ale bohužel angličtina pana komisaře není zcela jasná. Jestliže ve dvou eh, legislativ, legislativních aktech o biocidech a pesticidech se hovoří o endokrinních disruptorech, tak je musíme zakázat. Ale jestli je to v látkách, které jsou v kontaktu s potravinách, platí zase jiné nařízení nebo jiná nařízení. Proč to nevím? Takže musíme eh, spolu pokročit dál, ale eh, mým úkolem je předložit kritéria vyplývající z mého mandátu a ten vyplývá zase nebo se opírá o nařízení o biocidech a pesticidech a také vyplývá z nařízení o rostlinolékařských přípravcích. Když hovoříme o tématu, který nadnesl můj kolega Bart Pass. Ještě jsme neidentifikovali látky, které mají vlastnosti endokrinních disruptorů. Z 347 látek, které podlehly eh, screeningu, bylo 25 identifikováno jako endokrinní eh, disruptory. To není výsledek úplného posouzení nebo screeningu, ale pouze to naznačuje ehm, tu řádovou velikost eh, eh, látek, které budeme muset podrobně posuzovat. A já požádám EFSU, aby eh, to sledovala dál, ale nikdo neví, co bude v budoucnu. Musíme uplatňovat princip předběžné opatrnosti. Hovoříme o biologické věrohodnosti tak nám to otevírá dveře pro uplatňování předběžného principu předběžné opatrnosti ještě více. Musíme stále situaci sledovat bedlivě. A nyní uh, in, hodnocení na základě pokusech na zvířatech. Eh, je potřeba mít komplexní toxikologická relevantní data. A tato data vyplývají i z, z veterinárních studií nebo ze studií na, na zvířatech v rámci OECD a například podle agentury Spojených států eh, a, a eh, Eh, je eh, cílem přejít od pokusech na zvířatech v prediktivní eh, fázi. A na závěr je to poprvé, kdy bude vlastně eh, endokrinní eh, působení bude součástí eh, legislativy a zajistí vysokou úroveň ochrany v oblasti pesticidů a biocidů, tak jak jasně vyplývá z toho, protože teď máme jasná kritéria na základě vědeckých poznatků. Takže pouze nepříznivé dopady budou eh, brány v potaz při rozhodování a pomůže nám to zakázat látky za reálné problémy a obavy. A to si myslím, že bude skutečně velice pozitivní. Prosím, eh, přečtěte si znovu ty své otázky, vraťte se k tomu dokumentu, podívejte se, protože skutečně zatím se stále, stále stále jsme ve fázi diskuze, někomu ne, e, nevyhovuje toto, někomu nevyhovuje něco jiného, další něco dalšího. Já si myslím, že jsme na dobré cestě. Thank you very much. Děkuji vám. Ano, ano, politické, taky politické rozhodnutí, já to nepopírám. Já nejsem zele, ve straně zelených. Já vidím všechno, všechny barvy. Vážení kolegové, tím končím tuto rozpravu. Děkujeme panu komisaři za, za to, že přišel mezi nás. Vyslechli jsme některé odpovědi, ne všechny třeba jsme chtěli slyšet, ale dobrá. Eh, měli jsme na to vyhrazený čas, měli jsme možnost eh, vyjádřit své námitky k návrhu komise. Děkuji, pane komisaři, a budeme, zůstaneme v kontaktu. Okay, dear colleagues. Dobrá, kolegové. Máme spoždění, ale můžeme hned přistoupit k dalšímu bodu na programu, což jsou klíčové cíle 17. konference stran úmluvy CITES. Je tu návrh usnesení, takže já dám slovo panu Linci za EPP. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nyní jde o Washingtonskou dohodu o ochraně druhů, což je asi nejdůležitější a největší dohoda s cílem chránit ohrožené druhy zvířat a rostlin celosvětově. Jsou tam zmiňovány eh, legální možnosti obchodu, jsou upraveny udržitelně a jde o boj proti nelegálnímu obchodu. Předseda předušuje, milí kolegové, pokud si přijete diskutovat o předchozím tématu, no tak prosím raději opustě náš sál, abychom mohli pokračovat v práci naší schůze. A opětovně dávám slovo panu Lincovi. Pan Linc, děkuji mnohokrát. Každé tři roky se koná konference stran, které podepsaly tuto dohodu a letos se tato konference odehrála v září v Johannesburgu. Proč o tom zde hovoříme? Eh, USA vstoupily do roku 2015, v roce 2015 a v Johannesburgu nyní byly poprvé jako řádný plný člen. Nelegální obchod s druhy rostlin a zvířat je asi nejlukrativnější typ organizovaného zločinu a proto mezinárodní společenství musí konečně procitnout a společně bojovat proti takovýmto nelegálním praktikám. Mnoho úsilí proti nelegálnímu obchodu se zvířaty se snaží, aby se zmenšila poptávka a Evropa je důležitý koneční trh a také důležitý tranzitní region. V tomto může se hrát skutečně s klíčovou roli. Já jsem vděčný za to, že Evropská komise v únoru předložila akční plán. Zde k tomuto plánu budeme mít na výboru Envy zprávu z vlastní iniciativy. Tato zpráva, bude, ten, ten plán má důležitou kapitolu, která se týká posílení globálního partnerství. Vedle akčního plánu vítám rovněž an, úsilí Evropské komise, které se týká stávající CITES konference a i to, co jsem se doslechla z rady, mě naplňuje pozitivním postojem. E, příští týden v pondělí mají být přijaty závěry rady k tomuto tématu. Já tedy děkuji mnohokrát nizozemskému předsednictví a také slovenské předsednictví, které převezme v červenci, je velmi aktivní v této věci. Včera jsme zde komisi položili naše otázky, teda jsme se odhlasovali otázky na radu a komisi, ptali jsme se tedy, jak cíl sleduje rada a komise s ohledem na tyto konference a jakou strategii chce zvolit. A nyní jde tedy o to, abych abychom tady prodiskutovali návrh usnesení, abychom tady tedy měli naše představy a požadavky na konferenci v Johannesburgu. Já musím říct, že to, co nemáme v návrhu usnesení, nemáme tam vůbec žádný ostavec eh, o lovu, který se uskutečňuje kvůli trofejím. Já si myslím, že takovýto dobrý a udržitelný lov přeospívá jak přírodě, tak také té zemi, kde se odehrává, ale důležité je, aby ten prospěch z toho měli skutečně ti, kteří, kteří žijí přímo na místě a do příštího týdne, do úterý můžete předkládat pozměňovací návrhy. Vítám návrhy komise, zejména ten, který se týká korupce, právě lovu kvůli trofeji a také k otázce druhů, který které potřebují ochranu. Pro mě priorita boj proti pytláctví, neboť v sebou nese obrovské nebezpečí pro diverzitu, pro udržitelný rozvoj, ale také pro životní prostor lidí, kteří žijí v těch zemích, kde se odehrává organizovaná kriminalita se právě financuje z takovýchto aktivit a dotčené obyvatelstvo tak nemá možnost eh, mít přístup k legálním zdrojům příjmů. S tím souvisí problém korupce ve všech část, součástech obchodního řetězce. Proto je důležité, aby abychom spolupracovali mezinárodně, posílili naše mezinárodní spolupráci v oblasti trestního stíhání, mám na mysli policii a další orgány, které musí celosvětově evropské lépe spolupracovat a lépe si vyměňovat informace. Proto zmiňuje Europol, Interpol, Eurojust a další organizace. Evropská unie a členské státy by mohly jít dobrým příkladem. V návrhu usnesení ještě nemáme jasně naformulováno, které přesné druhy to mají být eh, u CITESu, který se odhraje v Johannesburgu a byl bych rád, kdybychom v rámci diskuse s dalšími eh, kolegy zpravodaji se mohli dohodnout na konkrétních druzích, například africký slon, lov eh, a bílý nosorožec, dále pouze příklad. To by bylo skutečně vhodné, kdybychom takto mohli vyslat společný signál. Děkuji mnohokrát a omlouvám se, protože musíme i hned odběhnout na další velmi důležitou schůzku, takže ještě jednou mnohokrát děkuji. Děkuji, Pavel Poc. Děkuji, pane předsedo, a děkuji mému kolegovi, který nám ušetřil čas mohu pouze říci, že panuje dobrá spolupráce mezi spolu sponzory a děkuji eh, sekretariátu a expertům za poskytnutí všech potřebných materiálů a dokumentů. Eh, moje skupina eh, podporuje a také návrh a také ten závazek na vysoké úrovni. Pokud jde o návrh usnesení, ten je již k dispozici. pokud vím, tak budou existovat pozměňovací návrhy eh, k přílohám a to eh, budou řešit jednotliví eh, spolusponzoři během odborných jednání. Pokud jde o lov, tak to je konfliktní agenda, to si uvědomuji, ale já předložím několik pozměvacích návrhů, eh, které by to mohly vyřešit a eh, těším se na spolupráci. Děkuji. Very much. Děkuji vám, pan Omri. Pan Omarží. Děkuji, pane předsedo. Já chci taky poděkovat spolu s a zdůraznit skvělou spolupráci která nás dostala k tomuto společnému usnesení. Je to, myslím, ambiciozní návrh pro příští konferenci stran. Taky bych chtěl zdůraznit klíčovou roli Evropské unie, která eh, je jaksi vůči v této oblasti a v oblasti ochrany biodiverzity je důležité, abychom eh, byli stejně aktivní, jako e, když se jednalo o klimatických změnách. Za třetí, co se týče trofejí, my samozřejmě předložíme pozměňovací návrhy, abychom odsoudili to, co já považuji za činnost překonanou, zastaralou. Je to dědictví z koloniální doby to bych taky rád připomněl. A musíme se dnes ehm, dostat na tu vyšší úroveň úvah, která znamená přehodnotit eh, vztahy mezi naším eh, živočišným druhem a ostatními živými organismy. A jedině tehdy bude možné skoncovat se všemi takovými praktikami. Evropská unie nese významnou odpovědnost, protože na jednu stranu jsme významným transitním trhem i dovozním eh, trhem a nemůžeme eh, vynechat působení na mentality, které eh, je nutné. Děkuji vám a nyní pan Taylor. Děkuji, pane předsedo. Za zelené mě návrh textu velice vyhovuje e, a zaujala mě ta harmonie při spolupráci stínových zpravodajů. Jediné, my se ne všichni shodujeme nejenom na tom, jak je e, konf- nadcházející konference e, důležitá při ochraně Eh, živočišných druhů na mezinárodní úrovni, ale potěšily mě i různé příspěvky, které EU může učinit pro zlepšení transparentnosti v rozhodování a jejich strukturách a eh, v boji proti rozšířené eh, korupci. Uznávám, že kroky DGNV zdůrazňují eh, rizika, která představují eh, lov a, tra, a trofeje, kdy je potřeba eh, jak si ty druhy uvedené v přílohách 1 a 2 jak si omezit. A je potřeba naléhat i na další strany v rámci CITES, aby náš návrh podpořili. A konečně, co se týče specifického návrhu jednotlivých druhů, tak bychom měli eh, při tomu přistupovat na bázi obezřetnostního principu. Mnoho eh, návrhů eh, se týká ochrany různých druhů, jako jsou africký, slon africký, bílý nosorožec, les, lev a podobně a EU musí podpořit transfer všech azijských a afrických Eh, živočišných, divokých živočišných druhů na seznam eh, těch, eh, které mají požívat ochranu, protože to, ty jsou nejvíce předmětem, ty, které jsou nejvíce předmětem ilegálního obchodu, jsou ohroženy vyhnutím. Děkuji a nyní pan Fronte. <clears throat> Děkuji. Také vítáme návrh a jsme potěšeni dobrou spoluprací a způsobem, jakým se na textu pracovalo. Ve Štrasburku jsme měli velice dobrou výměnu názorů s experty. Minulý plenární týden to nám velmi pomohlo dořešit a lépe pochopit jisté technické otázky a lépe si uvědomit, jaké jsou naše klíčová témata, jaké priority chceme zvolit. V oblasti obchodu s druhy tady máme citit jako obrovský smluvní nástroj, smluvní strany je 181 a patří k ním také Evropská unie k negativním záležitostem, z negativních záležitostí bych tady jmenoval to, že z těch 80 tisíc druhů na seznamu máme 23 tisíc ohrožených druhů. Rád bych tady zdůraznil určité všeobecné záležitosti, například se to propojení s korupcí, tedy druh z, obchod s živočichy a s rostlinami a korupce, nelegální obchod, a potřebujeme i finanční prostředky, proto abychom proti takovému typu obchodu mohli bojovat, a to nejenom na úrovni EU, ale také na úrovni mezinárodní. E, předložím je pozměňovací návrhy, které se budou týkat přílohy, ale myslím si, že nebudou příliš konfliktní. Jsme rovněž pro princip obezřetnosti, zejména tam, kde jde o to, aby se e, druhy přesunuly z přílohy 1 do přílohy 2. Tento proces by měl být eh, doprovázen lepší evaluací a dříve, než učiníme takovýto krok, musíme si být také jisti a mít to vědecky stoprocentně podloženo, že to nebude představovat žádné další ohrožení pro tyto druhy. Děkuji, paní Donáno. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Toto usnesení formuluje velmi zajímavé návrhy před zasedáním eh, stran konference na ochranu mm, živočišních druhů, které jsou ohrožené eh, vyhnutím, ke které se poprvé připojí EU. Boj proti korupci, která eh, řádí všude po světě a, a podkopává tuto snahu, je důležitá. Přístup týkající se transparentnosti a informování veřejnosti jsou v souladu se stávajícími zájmy a cíly v oblasti této problematiky. Nicméně než si začneme blahopřát k vstupu EU do CITESu, musíme si říci, zda to obsahuje reálnou přidanou hodnotu. Přispěje EU k posílení akcí CITES v členských zemích, konkrétně v zemích EU, a nebo jim sebere suverenitu a svobodu rozhodování, když bude mluvit jejich jménem. Toto usnesení, a já zdůrazňuji, že je realistické a zajímavé, nemůže současně žádat členské země, aby se připojili k úmluvě a současně podpořili EU, která pravidelně ignoruje národní státy, které ji tvoří. Takže já v tom vidím rozpor nebo minimálně jasný paradox. Taktéž co do transparentnosti třeba v oblasti financování, boje proti střetu zájmu a nezávislosti v rozhodování, uznejme, že e, ještě by bylo mnoho co dodat e, z evropského pohledu. Thank you very much. Na... Děkuji vám. A nyní požádáme komisi slovo. Máme zde pana Anliho. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji rovněž za podporu, kterou jsem eh, zaznamenal ze strany mnoha poslanců. Eh, určitě v nadcházejícím eh, kopu se těšíme na účast mnoha eh, členů eh, parlamentu a výboru. Vítáme eh, vaši přípravu usnesení a jak již zaznělo, je to velmi důležitý kop. Je to poprvé, co se tam Evropská unie jako signatář zúčastní. Domníváme se, že Evropská unie mm, bude představovat přidanou hodnotu musím být opak trní jako britský úředník, když říkám, že spolu jsme silní, ale určitě to bude důležité. A my jsme předložili celou řadu ambiciozních návrhů na toto setkání. Jedná se o e, strategii a dosah my se snažíme na různých eh, místech zajistit maximum podpory pro náš návrh. Komise to předložila také v, na setkání v Nairobi, na setkání G7 byly eh, eh, a také naši vedoucí delegací se představili se svými demaršemi v mnoha zemích světa ve snaze o podporu. Těšíme se Těšili jsme se na váš první návrh a vidíme, že je to pro nás velká podpora s členskými státy. Spolupracujeme, mezi nimi nepanuje žádný konflikt v rámci výboru CITES eh, se dokument eh, připravoval společně. Mám na mysli usnesení, kterou uvidím, které uvidíme v pondělí a nizozemské předsednictví vám k tomu určitě také za chvíli něco řekne. Eh, nadnesli jste důležité otázky. Otázka transparentnosti a celého fungování umluvy CITES, eh, to je něco, k čemu eh, předkládáme usnesení a chceme, aby se to jasně promítlo v práci. Hovořilo se také o loveckých trofejích opět my navrhujeme, aby CITES posílilo opatření k řešení loveckých trofejí. Eh, nechci mm, zacházet do jednotlivých druhů, ale něco tady eh, zaznělo. Týká se to mnoha druhů, kde eh, jde nebo je nutno posílit jejich ochranu v rámci umluvy CITES. Myslím, že to bude důležité setkání. Budeme se tam výrazně zapojovat. Komise se zúčastní také setkání COP CITES na vysoké úrovni. Bude to důležité politické i odborné e, setkání a cílem je, aby CITES e, v budoucnu e, fungovala ještě efektivněji. Děkuji vám. Děkuji a nyní musím připomenout lhůtu pro pozněvací návrhy. Bude to eh, 21. června v poledne a hlasování proběhne 12. července a eh, v plénu pak eh, v září. Já vám děkuji a nyní můžeme přejít k dalšímu bodu pořadu jednání a to je výměna názorů s nizozemským předsednictvím o akčním plánu EU pro eh, boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Máme zde zástupce předsednictví. Ano. A hned jim dávám slovo. Je to pan Raben Decker který pronese úvodní projev a v návaznosti na to pak zahájíme diskusi se členy výboru. Prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru. Je mi velkou ctí, eh, mohy s vámi promluvit jménem nizozemského předsednictví na toto významné téma. Jak všichni víme, obchodování s eh, živými organismy je eh, oblíbenou aktivitou organizovaného zločinu a využívá často ehm, ehm, nepokoje a slouží k financování terorismu. A eh, je to eh, problém, který je horizontální, týká se celé řady oblastí a není to jenom něco, co by se dělo někde daleko na jiných kontinentech, protože Evropská unie je e, trhem transitním i, i, vším, i cílovým. E, uvědomění si těchto problémů e, narůstá, jako třeba Eh, orgány OSN, které v minulém roce na toto upozorňovaly a Evropský parlament, váš výbor se trvale věnuje této otázce jak to vyplývá i třeba z programu tohoto týdne nebo z bodu, který jste právě projednali. Pane předsedo, my víme, že byly přijaty kroky ze strany řady členských států a národních vlád, včetně mojí vlastní vlády, která rozhodla vydávání povolení eh, eh, loveckých trofejí, ale mm, eh, národní opatření nestačí v mezinárodním obchodu, je potřeba mít ten mezinárodní kontext a my to považujeme za vysokou prioritu. Proto také jsme e, pořádali konferenci, která se jmenuje Jednejte hned nebo Konec hry, e, která je e, zaměřena na toto téma. Prodiskutovali jsme akční plán komise v oblasti ochrany živočišných druhů, rozvoje spolupráce, celní spolupráce a spolupráce justice v jednotlivých zemích a my jsme formulovali reakce na akční plán jménem rady, bude to obsaženo v závěrech rady, které by měly být přijaty 20. Eh, června v pondělí a bude to oficiální eh, stanovisko rady. Já dnes mohu říci, co očekáváme v tomto směru samozřejmě eh, pro tuto schůzi a již nyní můžu říci, že očekáváme, že rada vyjádří velké znepokojení v důsledku nelegálního obchodu a vítáme tedy uvedený akční plán jako významný krok eh, pro zamezení eh, zločinnosti na eh, živočišných druzích a my doufáme, že všechny subjekty sehrají svou roli a musíme se ujistit, že produkty ilegálního obchodu se živými organismy bude, nepovede k zlepšení situace a mm, musíme se přizpůsobovat, musíme postupovat chytře při vyšetřování, obchodování třeba na internetu. A, takže to je několik výrazných bodů, které očekávám, že budou přijaty v pondělí. A chtěl bych říci, že Rada je odhodlana e, sehrát odpovídající roli, aby zabránila této zločinnosti a těšíme se na implementaci akčního plánu a přijmeme všechna opatření potřebná pro to, aby eh, měla odpovídající dopad a děkuji za pozornost. Děkuji vám za úvod a eh, nyní tedy diskuse, takže dávám slovo kolegovi Duniánovi. Merci, monsieur le président. Paní Duniano. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie je stranou úmluvy CITES od července 2015, takže bychom mohli čekat, že její akční plán uh, u uh, tohoto klíčového eh, problému přispěje k posílení mezinárodního charakteru úmluvy. Tento text, který platí od roku 76, představuje silný základ pro akce v této oblasti. Ovšem akční plán EU eh, o eh, obchodování s volně žijícími druhy představuje mm, celou řadu jaksi dobrých z Eh, pokusů, ale je to příliš zaměřené pouze na členské země. Každé no, nové normativní opatření v EU znamená prodloužení lhuty pro aplikaci právních textů, to znamená opožděnou činnost. EU chce samozřejmě zůstat konzistentní a zdůrazňovat už to, že třeba nyní eh, financuje programy na ochranu mořských živočichů, druhů eh, stromů nebo Eh, afrických eh, slonů, ale nezapomínejme, že eh, to jsou peníze z členských zemí, jako třeba Francie, která je čistým přispěvatelem. Takže členství EU, EU v úmluvě by nemělo být jenom další záminkou k omezení suverenity členských zemí, které už stejně jsou členy a stranami CITES. Vím, jak je boj proti nezákonnému obchodu a pro ochranu ohrožených druhů naléhavý, ale suverénní činnost členských států podle vašeho názoru má ještě místo v boji eh, proti tomuto ilegálnímu obchodu? Děkuji. Zazněla čeština, takže teď český slovo má eh, vašený kolega eh, Omarži. Děkuji. Děkuji, já hned nepochopil, že mi dáváte slovo. Dobrá. Děkuji nizozemskému předsednictví za angažovanost a doufám, že slovenské předsednictví eh, na to naváže, bude stejně aktivní, protože tady nás čeká velmi významná práce, a vy jste to dobře říkal, aby se změnily mentality, eh, měnila eh, veřejné mínění a to bude vyžadovat komunikační kampaně. Mám několik obecných poznámek. V roce 1992 v Riu bylo dva protokoly. Jeden o klimatických změnách a jeden o ochraně biodiverzity. Co můžeme říci minimálně o 24 let později, ten protokol o biodiverzitě se Eh, jaksi strašně spozdil v implementaci eh, a v aplikaci akcí pro eh, ochranu biodiverzity. Takže dnes se nacházíme v tragické situaci, kdy my čelíme šesté vlně vyhynutí druhů od vzniku světa. A část, významná část, kterou nedokážu vyčíslit, ale prostě významná část Eh, některých eh, divokých eh, ohrožených druhů jsou ty, které jsou předmětem toho ilegálního obchodu. O ilegálnímu obchodu s divokými druhy. A já přemýšlím, jestli se jedná o druhy, které jsou divoké, anebo spíše divoký ten obchod. Protože ty druhy, které my označujeme jako divoké, ty by nikdy nenapadlo zabíjet lidi a vyvěšovat si je jako trofeje. Takže známka nelidskosti je na straně lidstva. A v tomto boji my máme před sebou práci, pro abychom vymysleli novou humanitu, která by eh, o, zahrnula eh, všechno živé, které jsme zatím ponechali stranou naší koncepce civilizace. Thank you. next speaker is... Děkuji. Další senior. Thank you, Chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji také za úvod. Mám dvě otázky pro vás a byl bych eh, vděčen za vaše názory. První se týká eh, rostoucí podpory v Evropě a OSN pro celoevropské zavedení, zavedení aktu, který eh, bude chránit eh, druhy v jejich zemi původu. To bylo v roce 2016 také ve zprávě o eh, zločinech páchaných na volně žijících živočiších a planě rostoucích rostlinách panuje tady eh, jednomyslnost, rostoucí jednomyslnost, že nizozemské eh, předsednictví ehm, má eh, starosti ohledně tohoto akčního plánu. Jaký je váš názor na tento akt, Lacey? A další Otázka se týká obchodování s exotickými eh, eh, zvířaty v zájmovém chovu. Mnoho eh, exotických zvířat je obchodováno ilegálně, co by zvířata v zájmovém chovu, ale byly vlastně nezákonně dovezeny a mm, v rozporu s právními předpisy a je nedostatečná harmonizace v tomto ohledu v rámci legislativy a navíc Ehm, to také ehm, představuje ohrožení ehm, lokálních ekosystémů a zdraví lidí a zvířat. Tady se uvažuje o vývoji pozitivních seznamů, kde budou vlastně uvedena povolena, eh, povolený eh, druhy a to by mělo být považováno za osvědčený, eh, osvědčenou praxi redukovalo by to také eh, regulatorní eh, byrokracii eh, vlád a zpráv a zajistilo by to preventivní opatření. Takže jaké jsou vaše návrhy na vytvoření takovéto pozitivní listiny zvířat? Děkuji. Dalším řečníkem je pan Gerbrandy. Děkuji vám, pane předsedo, a také děkuji nizozemskému předsednictví eh, eh, za to, že nám alespoň eh, řeklo, jak si v současnosti stojíme ve vztahu k radě. Když jsem zahájil tento evropský boj proti zločinům páchaným ve volné přírodě, tak jsem představil svůj vlastní akční plán, také jsem byl iniciativní v oblasti parlamentních usnesení a mm, od té doby jsme zaznamenali určitá zlepšení. Nyní máme velmi dobrý evropský akční plán a e, komise e, určitě mm, e, plní své sliby. Ale všichni víme, že nyní je na řadě nebo řada na členských států městech, eh, protože většina kompetencí, to znamená clo, eh, policie, spravedlnost, justice, eh, spadají do kompetencí členských států a nikoli Evropské unie. A to je důvod, proč jsme asi v té nejzásadnější fázi boje proti zločinu v tomto ohledu. V návrhu závěru rady vidím, že subsidiarita je tam eh, v několika článcích eh, zdůrazněna a také eh, vnímám, že členské státy jsou vybízeny, povzbuzovány, aby jednali, konali, naléhavě konali, ale to nestačí. Jestliže přijímáme sliby od eh, členů parlamentu, zástupců komise, ale také od ministrů národních vlád. Jestli bereme jejich slova vážně, tak ehm, Závěr musí být, že se na úrovni rady shodneme, že učiníme to a to, to či ono, že Eh, zvýšíme eh, kapacitu eh, celní zprávy, policie, justice, že zvýšíme naše know-how v tomto ohledu. A to je něco, co se zatím neděje. Velmi jednoduchá věc. Europol chce poskytnout mnohem vyšší prioritu boji proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a plně rostoucími druhy, ale potřebuje spolupráci členských států, to znamená v závěrech rady Eh, musí být eh, tedy eh, učiněno dost této prioritě boje proti nezákonnému obchodování. Od toho jsme ještě vzdáleni a obávám se výsledku Rady pro životní prostředí, protože toto jsou naši přátelé, kteří by se o to měli starat a mm, eh, také by to mělo být na pořadu jednání eh, Rady pro eh, zahraniční věci, pro obchodování a tak dále. Stane se to a budou ministři lobovat za silné závěry těchto rad? ten návrh předložený na pracovní skupině rady, myslím v březnu, nebyl, myslím, eh, uvítán velkým potleskem, ale doznal od té doby určitých změn a eh, eh, návrhy závěrů, které jsem viděl já, jsou příliš slabé na to, ehm, neberou tam vážně naše politická stanoviska. Takže vyzývám nizozemské předsednictví, aby skutečně to posílilo a aby bralo boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a plně rostoucími druhy vážně a aby se pouze nespoléhalo na nás, protože je nutno, abychom dospěli k dohodě na evropské úrovni. Děkuji a dalším řečníkem je Marko Afronte. Děkuji mnohokrát. Akční plán, který byl představen, je, myslím, dobrý, široce pojatý a opírá se o tři pilíře, které sdílíme. Za prvé prevence, která je velice důležitá, a pak lepší provádění a v poslední řadě spolupráce mezi jednotlivými aktéry, kteří se zabývají otázkami obchodování s druhy. To je, myslím, velice dobré a může to účinně přinášet výsledky. Některé věci nám chybí, například monitorovací mechanismus, tak abychom mohli sledovat pokroky, které byly učiněny. Měli bychom si vyhradit taková období cíle, kde bychom vždy pravidelně potom kontrolovali, zda e, skutečně pomocí akčního plánu jdeme správným směrem. A ještě několik dalších bodů, které jsou pro nás důležité. Zdá se nám, že mezi cíly, akcemi a evropskými pokyny existuje jistý zlom. Mám tím na mysli zlom mezi těmito třema aspekty a skutečným prováděním akčního plánu v členských státech. Harmonizace a koordinace jsou důležité. Ovšem závisí na to, jak se k tomu konkrétně postaví každý členský stát, jaké struktury zavede, jaké výsledky to pak bude přinášet. Ale nemáme například vůbec jednotný přístup právě v oblasti struktur. Když například pomyšlím například Itálie, měli jsme jistou dobu kancelář, úřad, který ovšem odpovídal pouze na za obchodní otázky CITESu. Ovšem to teď bylo vlastně odstraněno a nyní máme tři různé orgány, které odpovídají za CITES, policii, orgány činné v, trestně, v trestním řízení a další úřad. Takže je to velmi roztříštěné a co se týče sankcí, ty je třeba posílit. Což ovšem opět vyžaduje lepší koordinaci mezi pořádkovými silami v oblasti dohlížení a vyšetřování. Například, když orgány vyšetřují, tak je třeba osoby také trestně právně postihovat. Na evropské úrovni a také na úrovni jednotlivých členských států se musíme zavázat dát k dispozici také dost nutných prostředků, což vůbec není druhořadá záležitost. Jde nám samozřejmě o ochranu přírody, o ochranu živoce žijících zvířat, zvířat žijících ve volné přírodě a jde nám také o nelegální obchodování se zvířaty a látkami z nich. A proto je třeba, aby náš boj probíhal na různých frontách současně. Jak se tedy může Evropa angažovat v této věci? Evropa podle mne může udělat více i směrem na venek. Tedy nepůsobit jenom uvnitř Evropské unie. Například může něco dělat proti strukturám, které používají pytláci přímo na místě. 3 procenta pytláků museli zemřít, promiňte, 3% těch, kteří pronásledovali pytláky, museli zemřít v tomto boji, protože um, mám k dispozici údaj, který říká, že 40% ochranářů těch přírodních parků vůbec nemá vhodné vzdělání. A samozřejmě další důležitá cesta je snížení poptávky, neboť trh určuje poptávka. Tedy v první řadě musíme něco udělat proti poptávce, proti volně žijícím druhům tak, abychom skutečně mohli účinně potírat veškeré ilegální fenomény. Veškerá pravidla musíme také zveřejnit, protože mnoho lidí vůbec neví, jaká pravidla existují pro obchodování s volně žijícími a plně rostoucími druhy. Musíme být ambiciózní, ale je třeba v pravidelných odstupech kontrolovat, jakých jsme dosáhli pokroku. A my samozřejmě chceme dohlížet na to, aby to bylo účinně uplatňováno. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nechci opakovat vše, co již řekli kolegové předřečníci. Myslím si, že je velmi důležité, že dnes máme tuto vyměnu názorů s předsednictvím o tomto akčním plánu neboť podle mě nejdůležitější je to, jak to provádí členské státy. V těch 20, 32 bodech akčního plánu se zmiňuje zejména úsilí členských států a je od nich požadováno a proto si myslím, že je velmi důležité a pan Gerbrandy o tom již hovořil, aby členské státy byly ochotny dát k dispozici nejenom personální, ale také finanční zdroje a skutečně se tomu problému aktivně věnovali. Myslím si, že peníze a personál na tomto místě je důležitý, je to vhodný přístup a myslím si, že bychom neměli tady nějakým způsobem báhat, když vydáváme prostředky na ochranu rostlin a zvířat. A co říkal pan Taylor? Eh, zvířata chráněná ve třetích zemích, které se chydá ilegálně dostávají do Evropy, ano, tady je třeba tento obchod naprosto zakázat. A je třeba, abychom se cítili odpovědně také za ochranu volně žijících druhů ve třetích zemích. A možná bychom se mohli opřít o pravidla, která již mají USA. A skutečně uzavřít takovou ještě důležitou mezeru, která tady bohužel stále ještě je. A omužňuje obchod v Evropě, bohužel. Toto je třeba zacházat, je třeba bojovat proti to typu obchodu. A to velice přísně. Děkuji. Děkuji a posledním na seznamu je Mark Demesmaker. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, bohužel jsem zde nemohl být od samého počátku. A to proto, že mě vázely jiné povinnosti. Již dlouho se již dlouho požadujeme ambiciozní akční plán. Nejde pouze o rozmanitost druhů, ale také o miliardy eur, které takto plynou do kapes zločineckým skupinám, což má negativní dopad na stabilitu mnoha regionů. Tedy celá tato záležitost má i politickou dimenzi. Rád bych zcela explicitně poukázal na usnesení, které se týkalo strategie pro druhovou rozmanitost. A v tomto usnesení parlament poukazuje na skutečnost, že pokud nebudeme dostatečně bojovat proti tomuto typu obchodu, no tak je to velká slabá stránka strategie Evropské unie při ochraně druhů. Dnes tedy bude, má být existovat ten akční plán, ten již představený akční plán z února, ten je, myslím, dobrý, i když si myslím, že je možné ho ještě vylepšit. Nyní jde především o to, abychom přetavili naše slova v činy a proto se ptám, jakým způsobem provádí akční plán členské státy, jak se k němu staví a dále, jak odhadujete politickou vůli členských států realizovat tento akční plán a poskytnout proto dostatečné finanční prostředky. A dále před nedávnem proběhl briefing s panem zpravodajem a tam se hovořilo o jednom americkém zákonu, který platí od roku 1900, ve kterém se stanovuje, že jistě produkty ze zvířat není možné dovážet do Spojených států, právě takové, kde není jasný původ těchto produktů. Jak to vidíte? Děkuji. E, nevím, jestli e, chce komise učinit k tomu poznámku nebo komentář. Pokud ano, tak nyní je e, vhodná doba tak učinit. Pane Henry, eh, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. My se těšíme na závěry rady v pondělí podporu, kterou jsme zde zaznamenali od eh, členů výboru, vnímáme pozitivně. Je důležité říci, že většina implementace spočívá na vedrech členských států, s nimi štěsně spolupracujeme, konzultujeme a eh, je zde i eh, výbor, kde dochází k výměně praxí a zkušeností a jak se postupujeme jak postupujeme vpřed, tak skutečně máme řadu společných akcí s členskými státy Pokud jde o akt Lacey, tak umluva eh, CITES je skutečně prostředek, jak eh, jít vpřed. A Komise pracovala a pracuje se zeměmi mimo Evropu i v Evropě a COP stále předkládá nové návrhy. My nevíme, ale pokud mají členské státy pro nás příklady, eh, eh, že existují v jednotlivých zemích ohrožené druhy, které nejsou pokryty umluvou CITES, tak eh, bychom to rádi znali a přeskoumali. Domníváme se, že v této chvíli má CITES, umluva CITES velké mezery. Víme, že řada rozvojových eh, zemí například předkládá nové návrhy nových druhů, které by měly být doplněny do příloh CITES eh, a mnohé návrhy eh, my například v Evropské unii podporujeme. Děkuji. Děkuji za tuto odpověď a nyní za předsednictví má slovo pan Dekr. Děkuji, pane předsedo. Ano, je povzbuzující eh, vědět, že všechny tři instituce cítí naléhavost řešit tuto důležitou otázku a souhlasím, že byl učiněn již pokrok značný a očekávám, eh, že v pondělí se také jasně ukáže, že rada podpoří akční plán komise jako cestu vpřed. Pokusím se zodpovědět na několik položených otázek, byť eh, samozřejmě není vše eh, v mých možnostech a schopnostech. Eh, myslím, že mohu podat komentář o nebo nemůžu podat komentář o věcech, které nejsou obsaženy v akčním eh, plánu. Mohu pouze zopakovat, co jsem již uvedl, že očekávám, že eh, v pondělí Rada vyjádří podporu akčnímu plánu a jeho prioritám a eh, Rada pro životní prostředí tak učiní jménem celé Rady. Takže poselství bude stejné. Souhlasím také eh, s tím, že mnohé záleží na způsobu implementace těchto akcí a i my za předsednictví Rady se těšíme na implementaci plánu. Také myslíme, že je důležité monitorovat implementaci a zajistit, že budeme průběžně informováni komisí o průběhu implementace akčního plánu a také ty závěry v pondělí se k tomu určitě vyjádří. Snad ještě několik slov k umluvě CITES COP17, eh, Umluvě CITES, eh, my jsme uprostřed příprav na tento COP17 a to přinese určitě i mnoho nových výzev i příležitostí. Spolupracujeme těsně s komisí i nadcházejícím slovenským předsednictvím, abychom byli dobře připraveni a zastoupeni eh, na COP17 a určitě ehm, to podpoříme usnesením a aktivně se zapojíme eh, do přípravy návrhů spolu s ostatními. Ty návrhy budou eh, obsahovat eh, různé další druhy zvířat, ale také problematiku ochrany deštných pralesů a tak dále. Je tam ještě řada dalších návrhů usnesení boj proti korupci a obchodování s loveckými trofejemi. Budou to vlastně ze strany komise první důležité kroky v boji proti nezákonnému obchodování. Pokud jde o Europol, ano, očekávám, že to bude součást závěru rady v pondělí. Situace je jasná, členské státy musí vyjádřit své priority E, Europolu, tak aby dali najevo, jaké mají ambice a očekávání. To Europol potřebuje, aby mohl na základě toho jednat, protože samozřejmě vychází vždy z podnětu a vstupu e, přijatých e, od členských států. Takže pokud si myslíme, že tyto věci jsou tak důležité, tak musíme zajistit, aby to Europol věděl také. Myslím, že to je většina otázek, které jsem zaznamenal a které umím zodpovědět v této chvíli. Eh, takže závěrem těšíme se na pondělí, eh, kdy, jak doufám, eh, rada projeví své odhodlání postupovat dále v akčním plánu ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami a zejména s Evropským parlamentem. A já vám děkuji ještě jednou, pane předsedo, za pozvání. Děkuji vám za odpovědi, děkuji za rozpravu. Nemáme nic do různého. Příští schůze se bude konat 21. června v Bruselu, takže vám přeji hezký den a děkuji, že jste přišli.